oznámení, doporučení um, výboru Envy uplynulo 24 hodin, nebyl uh, předložena žádná námitka, takže podle článku 105 odstavec 6 je toto doporučení považováno za schváleno. A bude zveřejněno spolu s příslušnými texty zítra ve čtvrtek 18. ledna 2018 a tím Přecházíme k prvnímu bodu našeho